președintă. Oui, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Dobré odpoledne. Znovu zahajeme zasedání. Tak za prvé eh, Zápis ze včerejšího zasedání k dispozici není žádný eh, námitek eh, nebo připomínek, považujeme je za přijaté. A nyní eh, první rozpova dnes odpoledne je prohlášení.